So meine sehr verehrten Damen und Herren. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych zahájil jednání. Čas už trochu uplynul, ale to není tak. Ferien äh, nach der letzten Plenarwoche. Wir werden versuchen, auch noch so a tak se budeme snažit eh, postupovat eh, pokud možno rychle a efektivně. Eh, co se týče programu, body 4, 6 a 13 byly odloženy buď eh, ta práce ještě tak eh, nepokročila, nebo zpravodajové nemají dostatek informací. Zítra naše jednání začíná v 9.30 a bude trvat až do 13. hodiny, takže každý se na to může připravit. Chtěl bych se zeptat, zda máte nějaké připomínky k pořadu jednání. Není tomu tak, takže eh, náš pořad jednání byl schválen v předložené podobě, co se týče sdělení před předsedy, tak eh, já nic nemám. A dnes také nemusíme schvalovat zápis, takže můžeme přejít hned k bodu 3, a to je příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, přepracované znění. Zpravodajem je kolega Tadeuš Cievka. Tadeuši, máš slovo. Děkuji, pane předsedající. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Už mám pocit, že je léto, nicméně pořád tady ještě máme jeden důležitý bod, u kterého musíme pokročit ku předu a já doufám, že kolegové dostali návrh zprávy v překladu do příslušných národních jazyků. It's a problem only with... Máme problém pouze s tlumočením do Němčiny? Can we try again? Můžeme to zkusit znovu? Mám naději, mám naději, že... Doufám, že jste dostali přeložené verze návrhu mé zprávy a proto bude snadnější společně na tom něco udělat. Dnes máme další debatu o Bruselu 1. Okay, German's working. Němčina funguje a španělština, italština ne. Can somebody help us or? Může nám někdo pomoct? Okay, try again. Dobře, tak to zkusíme ještě jednou. V tom případě začnu znovu s tím, že tady doufám, že jste dostali příslušné jazykové verze návrhu mé zprávy. A proto bude snadnější společně pracovat. A chtěla bych také zopakovat, že toto je další výměna názorů o Bruselu 1, která upravuje otázku soudní příslušnosti v souvislosti s rozhodnutím občanskoprávních a komerčních soudů. Proto bych rád přeskočil nějakou dlouhou, eh, dlouhý úvod této debatě, zaměřím se spíš na konkrétní věci, protože ještě budeme mít další příležitosti, kdy o této věci budeme moct hovořit. A to jak 20. září při semináři, tak v diskuzi o pozměňovacích návrzích. Takže klíčové otázky, které bych rád dnes krátce zmínil, zahrnují tyto věci. Nejdůležitější věc, která souvisí s tímto nařízením, je zrušení exekvatur. Za druhé, vyloučení smírného řešení sporů a potom odkaz na využití Bruselu 1 ve vztahu k třetím zemím. Já začnu doložkou exekvatury. Jak se možná vzpomínáte, Evropská komise po debatě o zelené knize navrhla úplné zrušení postupu exekvatur. Zavedením plně automatického řízení. A připomněl bych, že to vede k situaci, kdy soudní rozhodnutí, které bylo vydáno v zemi původu, je automaticky uznáváno ve všech ostatních členských státech. Samozřejmě vzhledem k tomu, nebo za předpokladu, že je v řádném formátu předložena kopie takového rozhodnutí. Soudní rozhodnutí je proto, proto třeba vykonat v zemi výkonu stejným způsobem, jako kdyby v zemi výkonu bylo takové rozhodnutí vydáno. Samozřejmě, když nebudeme mít postup exekvatu, tak musíme zajistit, že strany budou mít možnost předložit své stanovisko a proto v článku 45 Evropská komise nahradla následující znění. Pokud druhá strana sporu není účastníkem soudního řízení v zemi původu, může požádat o přeskum rozhodnutí v zemi původu v situaci, kdy příslušná strana nebo příslušné straně nebylo žádným způsobem oznámeno zahájení takového řízení. A proto nebyla schopna nebo nebyla, neměla možnost zajistit svou obhajobu. A nebo pokud se to týká vyšší moci, a znamená to, že příslušná strana se nemohla zúčastnit a nemohla předložit své stanovisko. Samozřejmě takové právo má příslušná strana vždy k dispozici, ale odpovědnost a náklady zůstávají na té straně, proti které je vedeno řízení. V zemi výkonu je možné odvolání, ale je hodně omezené. Je to možné pouze v případě, že se odvoláme na veřejný pořádek v příslušné zemi. A podle článku 43 a 46 se může druhá strana odvolat zemi výkonu v té situaci, kdy výkon nebo, nebo kdyby byl výkon v rozporu se, se zásadou spravedlivého soudního řízení, anebo pokud to rozhodnutí neodpovídá předchozím rozhodnutím, které, která byla vydána v zemi výkonu, anebo v nějakém jiném třetím státě nebo členském státě. V případech, které jsou podobné nebo stejné, anebo se stejnými stranami. Takže ten princip spravedlivého soudního řízení je přijatelný, ale nemůžeme to považovat za náhradu toho, že to musí odpovídat eh, veřejnému pořádku. A pokud jde o volbu eh, soudní příslušnosti ve spotřebitelských smlouvách, žaloba může být podána u soudu pouze zemi původu a tak je to spravedlivé vůči spotřebiteli. A tady bych chtěl komisi navrhnout, aby jsem zahrnula určité výjimky. Výjimky, kdybychom si zachovali exekvatur, a totiž ve dvou oblastech. První taková oblast se týká pomluv a druhá kolektivní žalob. Já ve své zprávě sice souhlasím s celou řadou předložených argumentů, ale navrhuji, že ty výjimky vyplatit neměly a navrhuji, abychom je vypustili. Nicméně mám stále ještě závažné pochybnosti, pokud je o zrušení postupu exekvator ve vztahu ke kolektivním smlouvám. Je to nesmírně složitá záležitost a vyžaduje další debatu. A já myslím, že jak v rámci debaty v tomto výboru, tak při jednáních s Evropskou komisí a s radou bychom měli znovu zvážit, zda bychom si neměli zachovat exekvatur ve vztahu ke kolektivním smlouvám ke kolektivním žalobám, pardon. Další věc, druhá věc, rozšíření standardů soudní příslušnosti na spory, které se týkají stran žalovaných ze zemí mimo Evropskou unii. Já myslím, že to je docela zajímavé. Myslím, že by nebyl problém takové řešení schválit, ale domnívám se, že zatím ještě neprobohla v Evropském parlamentu politická debata. A neproběhla debata s radou. Pokud jde o důsledky zavedení takového ustanovení. po zelené knize, když jsme připravovali zprávu, tak už jsme poukázali na to, že to nevede k žádné debatě, nechystáme se nic z toho prošetřit a proto bych navrhoval, že u této věci ještě počkáme a pro zatím soudní příslušnost nerozšíříme na třetí země a chtěl bych zopakovat, že to nesouvisí s obsahem návrhu, ale s politickými otázkami. A třetí věc, kterou jsem zmínil, je vyloučení rozhodčího řízení v s usnesením parlamentu z loňského září navrhuji, že toto vyloučíme, vyškrtneme, protože tehdy jsme se také zabývali fungováním Bruselu 1 a já se domnívám, že rozhodčí řízení podle nové úmluvy z roku 58 a podle ženevské úmluvy z roku 61. Přičemž eh, strany těchto úmluv jsou členské státy. Já si myslím, že to funguje dobře. A proto si myslím, že rozhodčí řízení by tady mělo být vyloučeno. A v loňském usnesení je moje stanovisko k této věci velice dobře vyjádřeno. Samozřejmě tady se názory liší. Liší se názory právníků, politiků, vědců. Ta debata dál probíhá a já myslím, že i v rámci naší debaty proběhne další výměna názorů na toto téma. Vážení kolegové, chtěl bych zdůraznit, že přepracovaná verze Bruselu 1 musí být opravdu důkladná, protože je to jeden z předpisů, kde komunitární právo funguje velmi dobře. Dalo by se dokonce říct, že zatím nezazněly žádné poznámky, žádné připomínky. A pokud máme právní text, který výborně funguje a snažíme se ho doladit, tak musíme zajistit, že ho nějak nepoškodíme, naopak, že ho ještě vylepšíme. A změny, které uděláme, proto nemohou zacházet příliš daleko. Abychom nezasáhli do řádného fungování tohoto textu. Samozřejmě já jsem otevřený vůči vašim návrhům nebo připomínkám. Jsem otevřený vůči debatě s Evropskou komisí a radou a doufám, že podobně jako při předchozích příležitostech i tentokrát najdeme společné stanovisko. A na závěr bych chtěl říct, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 21. 21. září. To znamená jeden den po těch seminářích. Dostal jsem žádost zvážit takovou lhůtu, protože stojí za to zjistit, jaký názor mají evropští odborníci a samozřejmě jejich poznatky bychom také měli využít, abychom mohli řádně připravit pozměňovací návrhy. A ta lhuta proto bude 21. září v poledne. Děkuji vám. Velice vám děkuji, pane zpravodaji, a nejprve má slovo kolega z Perony. Prosím. Grazie, presidente. Sono sostanzialmente... Děkuji, pane předsedo. Já v podstatě souhlasím se sdělením z pana zpravodaje. A protože zpravodaj sám hovořil o tom, že se musíme vyjadřovat přesně, rád bych připomněl, že alespoň v italské verzi hovoříme o bydlišti domy Čílio v italštině, u fyzických osob musí ale správný pojem znít jinak. A u právnických osob také nehovoříme o e, místě, ale potřebujeme také e, jiný správný pojem. Paní kolegyně, ano, Jež to zde zaznělo, že současný systém funguje docela dobře. Já jsem se zúčastnila prvé diskuze na toto téma a vyjádřila jsem obecné pochybnosti, eh, že bychom měli odstranit veřejný pořádek. Order public to eh, slouží k tomu, abychom 5% a nebo možná 3% případů eliminovali prostě ty případy, které eh, nejsou přijatelné eh, jinými právními řády a já jsem se ještě eh, neinformovala, kolik času je zapotřebí, ale není to příliš časově náročné. Podle mého názoru není nic proti tomu, abychom tedy odstranili právní předpis týkající se veřejného pořádku a bych to jako u airbagu, ten si také všichni kupujeme, eh, i když se eh, vlastně použije jednou z deseti tisíc případů a přesto by se bez toho nikdo neobešel. A já jsem eh, vylíčila jeden příklad, který eh, vzbudil velkou pozornost a nechci to zopakovat, ale když budeme eh, argumentovat jedním takovým případem, tak zavládne negativní postoj k tomu veřejnému pořádku. Pokud řecký soud udělá nějaké pochybení, tak jak to bude přijímáno třeba v Německu. To znamená, že škoda vznikne a stává se to stále znovu, stává se to i v Německu, že eh, bude nutné v druhém členském státě uznat správné rozhodnutí, tak ta potenciální škoda je obrovská. A já bych se ráda zmínila o některých případech, o skupinách. Jsou to tedy eh, společné eh, žaloby, tady nemůžeme od publik odstranit, zrušit, protože to by bylo proti německému právnímu řádu. Dochází stále znovu k případům. Myslím, že tu mám tři, čtyři případy, o nichž rozhodoval Evropský soudní soudní eh, dvůr, kdy byla přištěno očkodnění a mm, to my neuznáváme. Eh, uznává se materiální a nemateriální škoda, ale eh, ne takový trestní charakter, který vede k takovýmto sankcím. To bychom tedy nechtěli mít a je to s spjato s eh, celou řadou eh, dalších, kteří by se začali chovat jinak. A potom, eh, pokud mohu přejít k francouzskému právnímu řádu, tak je tu paušální odškodnění jistě i v německém právním řádu matka dcery, která přišla o život v dopravní doho- nehodě eh, dostane eh, náhradu materiální a nemateriální škodu, ale to závisí na kaž- ale dávat každému rodinnému příslušníkovi. Jistě eh, každý je postižen, když dojde k vážnému zranění nebo k úmrtí rodinného příslušníka, ale to by tedy spadalo pod Odo a máme to v textu také u uvedeno, že právní řády jsou tak různé, že se nemůžeme spokojit se vším, co je zde obsaženo. Já nemám ty detailní znalosti, teprve dnes jsem se podívala krátce na pozměňovací návrhy, ale eh, to ustavení o order public bych eh, nechtěla vypustit eh, myslím, že by mělo zůstat v, v určitých oblastech a měli bychom pouvažovat, co příliš rychle. T, t, ono to velice rychle probíhá u normálních případů a musíme uvažovat, čeho bychom mohli získat. Spolehat se na cizí právní řád, protože když dojde k nějaké škodě, to, e, případ se potom publikuje v sdělovacích prostředcích, musí se odpovídat ministr a e, pokud bude ještě několik let trvat od publik a pokud bude pokračovat harmonizace, tak e, můžeme zajistit, že to vypustíme za pět let. Děkuji vám. Já si chci vzít také slovo, máme také připomínky k oběma oblastem, to jsou eh, společné eh, žaloby a eh, také ve věcech pomluvy. Toto téma jsme již projednávali na základě různých zpráv kolegyně Volisové. A to je ústřední problém. Také jsme hovořili o případech forum shopping. Když vypustíme exekvaturu, je tu nebezpečí, že dojde k forum shopping. Obdobnou právní situaci máme u eh, společných žalob. Eh, máme tady Evropský horizontální nástroj a eh, máme tu tedy určité společné právní předpisy a musíme se obávat, že se rozšíří ten jev forum shopping. A já se domnívám, že bychom exekvaturu raději měli zachovat. Můžeme to vypustit, až budeme mít evropský horizontální ústřední nástroj ke společným žalobám. To můžeme udělat v podobě směrnice, anebo když v konkrétní otázce nařízení eh, se dostaneme k těm pomluvám, jak je to závažné, jsme projednávali eh, v diskusi eh, na základě zpravodajky paní Volisové to nás zaměstnává už dva roky a nepodařilo se nám nalézt uspokojivé řešení. Já jsem jsem eh, tedy také poněkud zdrženlivý eh, na základě svého vlastního posouzení. Na seznamu eh, řečníku mám paní kolegyni a potom zástupce komise. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda velice poděkovala panu zpravodaji, panu Cvívkovi. A co se týče lhůty k předkládání pozměňovacích návrhů, je to jeden den po workshopu. Co se týče eh, kolek kolektivních eh, eh, nebo hromadných žalob na očkodnění, tak má smysl, abychom si vyslechli názory expertů. Jistě předtím si utvoříme vlastní názor, ale potom ho možná eh, budeme modifikovat. Co se týče zrušení řízení o prohlášení vykonatelnosti a hromadných žalob, já jsem si ještě neudělala konečný názor. Já chápu pochybnosti oběma směry, tedy osobně eh, pokud to zrušíme, tak právě proč mít výjimku o hromadních žalob? To je velice nákladné a také jde o to, abychom zajistili, umožnili jednodušší řízení, zejména pro organizace spotřebitelů. A zase na druhé straně eh, po prostudování všech otázek, které ještě jsou nezodpovězené, mám plné pochopení pro opatrný postup. Já si to sama musím ještě pro sebe zvážit, ale chápu eh, tyto pochybnosti eh, velice dobře. Je mi samozřejmě líto a stále jsem to z důrazňovala, že, je tu, eh, že z toho vypadla charta na odkaz na chartu základních práv a co se týče e, také e, e, opatření pro pracovního boje, tady se můj postoj nezměnil. Ráda bych se ještě dostala k dohodám o sídle soudu. Myslím, že bychom museli učinit vše, aby v budoucnu nedocházelo k žalobám, jak jako eh, do posud. Proto návrh komise je podle mého názoru docela dobrý alespoň se domnívám, i když je mi současně líto, že tu chybí eh, sankce a snad by stálo za úvahu, zda by bylo možné eh, efektivněji používat ty právní ustanovení. Proto se těším na další diskuzi, eventuálně na workshop až eh, si vyslechneme názory našich expertů. Ano, kolega Bodů a potom komise. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poblahopřál zpravodaji. Já myslím, že základní principy v této zprávě byly dobře určeny a neměli bychom mít odvolání. Toto rozhodnutí nemůžeme posuzovat na základě věcné podstaty. Musí to být vyloučeno. Zvlášť pokud je o veřejný pořádek. Protože pokud sdílíme stejné hodnoty, pak musíme mít také stejnou definici veřejného pořádku. Takže ta revize musí zohlednit pouze ty situace, které zmínil zpravodaj. A také je třeba vyloučit rozhodčí řízení, protože to je mimosoudní záležitost a myslím, že to vůbec nesouvisí s touto zprávou. A nemělo by to v této zprávě být. Tato zpráva by se měla týkat pouze soudní rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Nyní za komise paní van de Kerkhofe. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Děkuji, pane Cvěvko, za návrh vaší zprávy. My tuto zprávu velice vítáme. A vy jste zmínil některé body jako nejdůležitější ve vaší zprávě, abych na to chtěla reagovat. Chtěla bych jenom připomenout důvody, proč komise předložila tyto návrhy a jak tyto návrhy vnímáme. Nejdříve, pokud jde o zrušení postupu exekvatur, my velice vítáme vaše podporu. Provedli jsme hodnocení dopadu a toto hodnocení ukazuje, že je to velice časově i finančně nákladný postup, který v podstatě neslouží žádnému zásadnímu účelu, protože je to pouze formalita, jedná se o kontrolu dokumentů. A z tohoto důvodu to přehnaně eh, zatěžuje eh, volný pohyb rozsudků v Evropské unii. S rušením exekvatur Evropská unie splní mandát, který Evropská rada dala už v roce 99. A tehdy se volalo po zrušení tohoto postupu. Zrušení exekvatur, jak už jsme dříve vysvětlili, je něco, u čeho nejde pouze o zrušení některých eh, postupů, které nejsou nutné a které jsou příliš náročné a které zbyly z minulosti. Ale jde zde také o vzájemné uznávání mezi členskými státy. Ukazuje se zde úroveň vzájemné důvěry která přišla spolu s integrací. Takže co jsme udělali? Pozorně jsme se podívali na různé důvody, na základě kterých mohou být ehm, e, žaloby odmítnuty a zda tyto důvody jsou e, v dnešní době nutné a zda můžeme, a pokud ehm, nejsou nutné, potom jestli můžeme najít nějakou alternativu nebo pokud jsou nutné, jestli můžeme nalézt nějakou alternativu. Pan Cvěvka poukázal na to, že už není třeba kontrolovat eh, rozhodnutí zahraničních soudů, protože um, už zde ta kontrola v podstatě není nutná ani možná. Jak chráníme spotřebitele? Nutíme ehm, soud um, v zemi původu, aby eh, provedl kontrolu ex officio. a aby eh, došlo ke kontrole toho, zda je dodržováno nařízení. Takže eh, pokud něco takového existuje v zemi původu, není nutné, aby se to provádělo v některé další zemi EU. Pokud jde o veřejnou politiku, my jsme provedli studie, stejně tak jako Evropský parlament, a tyto studie ukazují, že tam, kde je veřejná politika potřeba. Je to v případech nebo v zemích, kde existují e, nedostatky. Víme, že e, justiční systémy nejsou dokonalé, e, že může dojít k chybám a z tohoto důvodu je potřeba nějaké kontroly si podržet. Tyto kontroly podržujeme, nicméně ne, ne, neponechali jsme v návrhu kontrolu zahraničního práva. došlo, ve chvíli, kdy došlo k dostatečné harmonizaci kolizních norem, už není potřeba, aby, se, aby byla provedena kontrola práva, takže to je náš postup. Pokud eh, si podržíme veškeré kontroly, které v současné době existují, a potom eh, uděláme možná formální krok ku, tře, ku předu, ale nebude to obsahový krok ku, ku předu. A, takže my chceme zrušit eh, exekvatur také jako určitý signál toho, že se Evropská unie posunuje dále. Pokud budeme mít všichni eh, současné kontroly, potom možná se pozastavíme nad tím, eh, proč by se rušila exekvatur. Možná bychom si ji potom mohli nechat. A další bod, to je aplikace eh, tohoto nařízení na osoby z třetích zemí. Zde jde o přístup ke spravedlnosti pro občany EU, pro společnosti EU ve chvíli, kdy mají spory se stranami, které jsou z jiných států než států EU. Nyní máme eh, dva soubory pravidel. Máme pravidla Evropské unie pro eh, osoby uvnitř Evropské unie a dále eh, máme další pravidla, mezinárodní pravidla, týkající se osob mimo Evropskou unii.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 tato dualita. Eh, vede k nerovnému přístupu ke spravedlnosti. Pokud francouzská společnost eh, obchoduje s ruskou společností a dojde k problému v transakcích, francouzská společnost má přístup eh, k Evropskému soudu. Italská společnost, která obchoduje s touto ruskou společností, nemá přístup ke spravedlnosti před Evropským soudem, před soudem EU. Takže my chceme zkrátka zkrátka vytvořit rovné podmínky pro všechny společnosti v EU. Chceme zajistit, aby každý občan, každá společnost měli přístup ke spravedlnosti za stejných podmínek u evropských soudů. Tento přístup eh, ke spravedlnosti by měl být rovný, bez jakékoliv diskriminace. A pokud eh, daná strana žije v Evropské unii. Vytvořením těchto jednotných pravidel pro mezinárodní eh, jurisdikci eh, budou pravidla jasnější, transparentnější a už nebudeme mít 27 různých souborů pravidel v Evropské unii. A ještě jedna věc, na kterou bych chtěla poukázat. V poslední době jste velice intenzivně hovořili o nových právech například pro spotřebitele v rámci spot, eh, směrnice o právech spotřebitelů. Je dobré vytvořit nová práva pro spotřebitele, ale zároveň právo Evropské unie nezajišťuje přístup k soudu v Evropské unii na prosazování takovýchto práv. Takže jaký smysl má vytvářet nová práva pro spotřebitele ve chvíli, kdy jim neumožníme přístup ke spravedlnosti v Evropě? Protože když tito spotřebitelé obchodují s s třetími stranami ze třetích zemí nemají možnost odvolávat se na evropské právo. Takže my chceme zajistit eh, přístup ke spravedlnosti pro spotřebitele v takovýchto případech. To je podle mého názoru něco, na co by se měl parlament soustředit, co by měl mít na paměti, když eh, se hovoří o tom, že chceme eh, používat naše pravidla také pro osoby z třetích zemí. A Pan Cívka ví, že toto je eh, nová záležitost v této věci. Máme už eh, takováto pravidla, ale v jiných oblastech, takže to není ehm, v obecném kontextu něco nového, ale je to nové v této oblasti. Eh, probíhá politická diskuse. Můžete vycházet ze studií, které jsme provedli, jsou dostupné na internetových stránkách komise. Pokud jde o rozhodčí řízení, Eh, chtěla bych stručně říci, že komise nenavhla, aby rozhodčí řízení bylo zahrnuto do nařízení. To by bylo nevhodné, protože rozhodčí řízení je něco jiného, nemá to nic co dočinění eh, s, se státními soudy. Problém je ale eh, to interface mezi rozhodčím řízením na straně jedné a řízením u soudu na straně druhé. Hodnocení dopadů ukázalo, že v současné době nařízení umožňuje stranám, aby blokovali rozhodčí řízení tím, že se obrátí na soud. Takže e, je zde riziko zneužití. Dohodli jsme se se zpravodajem, že bychom toto riziko neměli přeceňovat. Je to riziko, které v současné době nicméně existuje ukázalo to hodnocení dopadu, ale mohou existovat důvodu, důvody, proč strany eh, naprosto správně eh, napadají ehm, eh, dohodu o rozhodčím řízení. Jediná věc, kterou my zde chceme udělat, je, co takovýto soud by měl dělat, pokud se na ně někdo obrátí. Měl by řešit eh, daný případ, anebo by ho měl ehm, předat eh, arbitrážnímu soudu či někomu jinému. Takže to je něco, co my chceme upravit jsme otevřeni hovořit o tom, eh, budeme s vámi dále úzce spolupracovat na tom, abychom nalezli co nejlepší řešení pro takovéto situace, ale jedna věc by měla být jasná a to je to, že bychom neměli omezovat volný pohyb rozsudků v Evropské unii. A v současná situace, kdy rozhodnutí se pohybuje volně po Evropské unii, a i v případě, že bylo, že padlo rozhodčí řízení. Domníváme se, že zkrátka takováto rozhodnutí by se měla volně pohybovat po Evropské unii. A jde nám jenom o koordinaci mezi prací soudu a prací eh, v případě rozhodčích řízení. Takže to je bod, který já jsem chtěla zdůraznit. Domníváme se, že je to důležitá věc. Jsme připraveni spolupracovat se spravodajem a s dalšími. Budeme se účastnit vašeho slyšení a doufám, že to povede k dobrému výsledku v následujících měsících. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A na závěr předám slovo ještě zpravodaji pan Cívka. Děkuji, paní předsedající, děkuji srdečně. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval kolegům za velice zajímavé připomínky, které v této debatě zazněly. A chci také poděkovat komisi za to, že nám vysvětlila určité podrobnosti, které zatím nebyly úplně jasné. Já myslím, že u řady věcí se shodneme. Budeme se snažit o skutečně přesné řešení. Pokud je o kolektivní žaloby, budeme mít příležitost mluvit o tom i zítra, protože zítra dopoledne se tím zrovna budeme zabývat a bude to také další příležitost pro výměnu názorů ve vztahu k Bruselu 1. Uvidíme, jestli to zůstane výjimkou nebo ne. A pokud jde o hanobení, tady bych stejně byl proto, abychom tuto výjimku zrušili. S tím, že si zachováme princip veřejného pořádku. A to proto, abychom se vyhnuli takzvanému forum shopping, protože k tomu dochází už i dnes. Já myslím, že Moc by se na tom nezměnilo, ale ten postup by byl flexibilnější. Pokud jde o rozhodčí řízení, to, co jste říkali, bylo velmi zajímavé. A já bych se ještě k této debatě chtěl vrátit v nadcházejících dnech. A pokud jde o rozšíření pole působnosti tohoto nařízení na třetí země, Tady souhlasím s tím, že nemáme problém s rozhodnutími, která vydávají členské státy Evropské unie, ale samozřejmě, jak říkala Alexandra Taj, ne všechna jsou navzájem plně kompatibilní. A ne každý je všude stejně dobře chápe, nebo ne každému se stejně líbí. Ale máme problém se rozhodnutími soudů třetích zemí a to musíme znovu zvážit, to musíme ještě projednat. Jak tedy vidíte, Pořád je tady hodně věcí, o kterých je třeba jednat a já se skutečně těším na další diskuze v průběhu seminářů a případně i neformále. Děkuji, pane zpravodaji. Můžeme si poznamenat lhůtu k předkládání pozměňovacích návrhů. Je to 21. září, jak již bylo řečeno, odkládáme bod 4, takže můžeme přejít k bodu 5. Je to zpráva eh, kolegy Kurta Lechnera. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegům, kteří předložili velký počet pozměňovacích návrhů a e, ty obsahovaly i cené podněty, takže formulaci textů e, jsme pro z nichž můžeme e, sestavit docela dobrý výsledek. Nejprve bych chtěl říci, že tady jsou střety cílů v této oblasti. Buď usilujeme o jedno nebo o druhé. Chtěl bych tedy přejít k tomu hlavnímu rozhodnutí a potom se zmínit i o dalších podnětů. Je tu obvyklé bydliště, příslušný soud, předání jinému soudu, to jsou ty hlavní body, ale jsou tu také e, kolegové, kdy e, hovoří o použití článku podle 81, že by to mohlo e, zasahovat do pole působnosti jiného soudu a s tím nemohu souhlasit a nehledě tady se objevuje opět majetkové právo. Ono to tak bývá, že se právní řády někdy překrývají. Musíme to vykládat podle původního evropského eh, práva a vycházet tedy z tohoto kompetenčního základu. Tak nejprve několik eh, hlavních rozhodnutí. Pozměňovací návrhy se točily kolem těchto otázek eh, jako zprostřední návazný bod. Chtěl bych říci, že to znamená eh, velké změny pro některé země jako Německo, Itálie, Polsko, pro které doposud eh, platilo právo podle státní příslušnosti a musí se rozhodnout, buď eh, do toho půjdeme nebo ne. A toto rozhodnutí vlastně tak nějak již padlo. Tady vidím kolegu který při projednávání zelené knihy se vyjádřil tímto směrem a je to samozřejmě také signál pro všechny další otázky v Evropě u e, práva e, poskytování výživy, péče o děti, o majetkovém vypořádání se to bude objevovat. E, návrh kolegy z Peronyho šel nejdále a on to sám již řekl, takže nechci všechno opakovat, o čem jsme již diskutovali. On eh, formuluje konsekventně jak příslušnost, tak i použité právo u státní příslušnosti. To by eh, bylo zcela nová výpověď. Potom také eh, pozměňovací návrhy kolegyně Valisové, Regnerové, které zavádějí lhůty, termíny, ale musím říct, že před několika lety bych sám eh, postupoval tímto směrem a teprve v průběhu času vlastně ke konci projednávání zelené knihy, když jsem se stále znovu zabývala otázkou, jak to můžeme eh, upravit na evropské úrovni, jsem se vlastně s tímto návrhem, s touto úpravou eh, smířil podporuje to právní jistotu a, také jednoduchost pro občany, kteří tomu mají rozumět, když se jim řekne tam, kde máš tedy skutečné bydliště, musíš počítat, že tam to příslušné právo bude platit, takže srozumitelnost pro občany a také rychlost, aby se velice rychle zjistil příslušný soud. To hraje eh, důležitou roli v případě úmrtí, jako i u majetkového práva. Domnívám se, že bychom tedy u toho měli zůstat. A podle mého to eh, platí i pro eh, doložku o výjimce, jak to myslím navrhuje kolegyně Valisová. Do určit určité míry v ojedinělých eh, případech bychom dos- mohli dospět k jinému výsledku. A nese to sebou nové otázky a zase to pochybňuje trochu tu jednoduchost a rychlost, takže nejsem příliš eh, moc eh, pro. A také, co se týče právo po, v, ne, výživy veřejného od pořádku. To není v otázkách poušitelného práva, protože když eh, eh, by to platilo, potom by každý soud, kde bylo obvyklé bydliště státního příslušníka, eh, musel se zabývat tímto právem, kde se zdržoval <clears throat> týkal se to povinného dědického dílu. A chtěl bych říci, že u těch zemí, a týká se to také nových, takzvaných nových členských států, jako Polsko, Česká republika a další, eh, kdy neuplynulo tolik eh, času od otevření eh, jejich hranice, kdy eh, zemřou jejich rodiny příslušníci v třetích zemích a vlastně i v Německu se třeba používá právo šaria. A to eh, by mělo vést ke zjednodušení pro soudy i v těchto členských státech. To by mělo zůstat tedy u těch Hlavní rozhodnutí. Pan Perlinges tu není. Máte pozměňovací návrhy k obvyklému eh, bydlišti. O tom jsme několikrát diskutovali. Eh, no, tolik případů to není, to je tedy třeba skonstatovat, ale v některých případech se lidé a samozřejmě i kolegové pohybují. Eh, někdo pracuje přechodně v jiné zemi Eh, například nyní tedy přechodně v Bruselu nebo ve Velké Británii, v Německu, to je jedno kde. Eh, hlavně je to podmíněno jeho prací, takže bychom eh, to měli také uvést. Pan eh, Berlinges to navrhl a já s tím souhlasím. Tam, eh, kde je tedy profesní sféra a soukromá sféra na stejné úrovni a nemůžeme říct si, co převažuje, eh, že bychom měli dát přednost té soukromé sféře, kde je dotyčná osoba doma. To bude mít tedy přednost, že budeme zvažovat ty to pozice a soukromá sféra eh, bude převažovat. A jinak bychom se k tomu měli probojovat, znamená to velkou změnu, ale domnívám se, že si na to lidé zvyknou. A vlastně to už tak je. Polský, německý státní příslušník, který pracuje a pozor, žije zde v Belgii, anebo zase státní příslušník Rakouska, který žije a pracuje zde v Bruselu a e, zemře, tak e, dědické řízení je podle belgického práva a pokud by to bylo ve Spojeném království, tak by to bylo takové, ale tady není e, právo na volbu. V budoucnu bude tedy právo na volbu, které bude respektováno po celé Evropě, tak je, to je značný pokrok. A nyní tedy komplex eh, eh, definic. Já mám dojem, že všechny poze, Měňovací e, návrhy se ubírají stejným směrem. Chceme být liberální. A vidím, že kolega Berlinger, pane kolego, slyšíte mě? Slyšíte mě? Právě jsem eh, vám děkoval za pozměňovací návrh, který se týká obvyklého bydliště v eh, té úvaze, že eh, soukromá sféra by měla mít přednost. Domnívám se, že se nám podaří nalézt nějaký kompromisní návrh, kdy zohledníme tuto myšlenku. Mám tedy dojem, že se naše úvahy ubírají stejným směrem a je to v podstatě jenom otázka elegantní a přesné formulace, abychom se na tom eh, dohodli. Eh, byly tu předloženy pozměňovací návrhy britských kolegů, ale chtěl bych říci, že to že téma Globek není jenom britským tématem, může být i německým tématem, ale tak, jak to bylo formulováno v pozměňovacím návrhu, to nemá šanci na úspěch, prostě proto, že by to znamenalo, eh, že při darování za života, co se týče dědického práva, eh, je, by bylo problematické použitelné právo a všechny tyto eh, obavy, které se tu objevují, by eh, převážily. To znamená, že když někdo přesune obvyklé bydliště a eh, provede darování a potom zase přesune obvyklé bydliště, si bude moci zvolit eh, svůj dědický status. To naráží na celou řadu pochybností. A v poslední době eh, bylo řečeno, že v každém případě, u každých případů eh, darování, které byly tedy dokonány, eh, než vstoupí nařízení v platnost, bude platit dosavádní právní stát. To není tak, když někdo něco daruje podle německého nebo britského práva a za pět let eh, eh, zemře a bude mít poslední pobyt v eh, Itálii a nezvolí si právo, tak potom by to bylo podle italského práva. V podstatě je to tak, ale mohli bychom udělat výjimku, že bychom řekli, že veškeré případy darování z minulosti by se měly řídit já jsem to sice blíže neskoumal, je to eh, jenom taková úvaha, která mě napadla, když jsem přemýšlel nad texty. Možná, že mi odborníci eh, dají nějaké plus nebo mínus. A eh, potom, by, co se týče procesního práva, Týká se to článku 21 a 19, celé řady článků. A chtěl bych ještě jednou zopakovat, no, nebo co znamená zopakovat. Když eh, to budeme mít pouze v článku 1 v použitelném právu, tak eh, tu eh, vyplývají otázky a pochybnosti. Proto mám eh, pozměňovací návrh k, k novému článku 20a. Eh, paní Niebler, paní Galo předložili také pozměňovací návrhy, ty se ubírají stejným směrem eh, k této otázce a na těch bychom se mohli dohodnout. Jedním problémem je, a to bych chtěl celá otevřeně říci, jsou návrhy kolegy Karima, své a dalších k článku 21. Odstavci 2 ty jdou mnohem dále. Tam Eh, se hovoří o eh, postupech eh, vykonavatele při britském řízení jsou v podstatě akceptovány. Já se domnívám, že bychom to zachovat měli. Jsou tu určité představy to vypustit, protože tak bychom vyšli vstříc britskému systému, ale ty návrhy alespoň tak, jak je paní Volisova a paní Enkare eh, předložili, jdou podle mého příliš daleko. To by totiž znamenalo, že když se nepoužije britské právo, ale eh, majetek se nachází v Velké Británii, takže by eh, to právo mělo přednost v Evropě. Já se vyjadřuji nepřesně, ale myslím, že to jde příliš daleko, když se to ubírá tímto směrem. A jinak e, jsem proto, abychom článek 21 odstavec 2 v podstatě ponechali tak, jak to navrhla komise. A potom e, problém, teda trustů. Eh, konalo se slyšení, na němž zazněly určité problémy v této souvislosti a myslím, že došlo k nedorozumění. Je to třeba ještě projednat eh, podrobně se specialisty, co se týče otázek trustů. Trusty, které eh, se řeší na základě pozůstalosti jistě, ale to status pozůstalosti nebude navždy pro ně platit v určitém okamžiku, eh, musí trust pokračovat svým vlastním životem. Myslím, že je tady určité nedorozumění ve formulacích eh, k eh, problému té listiny. To, tím se budeme také zabývat v souvislosti s dědickým právem. Paní Galo a další kolegové předložili pozměňovací návrhy. Co se týče textu, tak eh, eh, s tím bych mohl souhlasit asi s tím, co předložila paní Galo abychom se vyvarovali eh, nesrozumitelnému, nejednoznačnému slovu uznávání. Je to třeba korigovat, co se týče převodu zbytkové účinnosti. To je problém, který souvisí s tím a týká se to i jiných případů, co je tedy pojem ta listina. Tento pojem není eh, se nepoužívá identicky v Evropě a eh, máme problémy i s překlady, ne protože by byly eh, nesprávné, ale že nemají správné ekvivalenty v jiných právních řádech. Není zcela jasné, jak se tyto termíny používají. A potom dohoda s Hagu pokud možno bez se změn aby nevznikly žádné problémy, by mohla být převzata a mohla by platit tedy i pro eh, dětické smlouvy a závěti. Tolik vše. Chtěl bych jenom dodat, že eh, jsem vlastně přesvědčen, že se nám podaří dospět ke konci tímto nařízením. Celý proces bychom měli uzavřít ke konci roku a chtěl bych upozornit na to, že jsme se dohodli na tom, že 10. a 11. října eh, vydáme usnesení v našem výboru také proto, abychom měli formální oficiální základ, abychom mohli vést jednání s radou, které bylo sice velice přátelské, ale neformální abychom měli závazný základ, a bychom do konce roku eh, mohli tedy zapracovat eh, určité korektury, ale jinak jsem optimistický, že se to podaří, eh, protože když bude hlavní rozhodnutí jasné, v jiných otázkách jsou to jenom nuance, jsou to otázky formulací, takže se dohodneme. Děkuji. Paní kolegyně Lichtenberger, prosím. Já chci jenom stručně poděkovat kolegové za vynikající spolupráci a děkuji také za velice vyvážený přístup k tomuto tématu. Děkuji. Nikdo další se o slovo nežádá, nehlásí. Takže já se připojím k tomu, co říkala paní Lichtenberger. Takže můžeme uzavřít tento bod a můžeme hlasovat. Bod číslo 6 je odložen kvůli zpravodaji, takže se dostáváme k bodu 7. To je zpráva McCarthy, slovo má pán Rabkaj. Kolegyně McCarthy zde není, to si správně řekl, požádala mě, abych řekl následující, že navrhuje, a zdále, zdá se, že po dohodě s ostatními politickými skupinami, abychom měli doplnění v 13D9, to je pozměňovací návrh 17, abychom tam v tom seznamu měli, kde se hovoří o programech ehm, pro malé a střední podniky, aby zde byly kromě právníků také notáři zmíněni. Zdá se, že to je něco, na čem se dohodla s ostatními politickými skupinami, takže toto doplnění můžeme odhlasovat en blok. Dobrá, zdá se, že nikdo nemá nic proti, takže můžeme postupovat navrženým způsobem. Dobrá, takže budeme hlasovat en blok o celé zprávě. Kdo je pro, ruku nahoru. Kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel, nikdo, takže je to jednohlasně přijato. Dostáváme se ke zprávě Wikström, to je rozpočet. A má zpravodajka ještě nějaké připomínky? Paní Wikström, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom několik velice stručných poznámek. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegům, kteří předložili návrhy Mojí základní prioritou u tohoto návrhu bylo obhájit odhady Evropského soudního dvora, abychom neohrozili schopnost Evropského soudního dvora dál fungovat. A proto bych chtěla důrazně podpořit návrh kolega Penningvera, který se týká budování společné evropské soudní kultury prostřednictvím pilotního programu o odborné, na, pro odborné vzdělávání soudců. A také kolegyně Diana Volisová navrhla pozměňovací návrh, kterým se doplňuje 12 dočasných právních sekretářek na 9 měsíců, aby se podařilo vyřešit nedořešené otevřené případy. A ten návrh byl předložen teprve před několika dny a Evropský soudní dvůr něco takového ve svém vlastním odhadu neměla, proto bych chtěla všem členům, všem zájemcům z výboru navrhnout, že se k tomu mohou vyjádřit. I samozřejmě k těm ostatním návrhům. A jinak budeme hlasovat. Děkuji. Dobrá, hlásí se k tomu někdo o slovo? Já mám připomínku. Minulý týden, když jsem to slyšel, také jsem měl obavy, a to z jednoho důvodu, protože většinou nejdříve učíme politické rozhodnutí. A nyní eh, máme na, na stole návrhy týkající se reformy soudu a te, teprve potrv, po, poté se rozhoduje o rozpočtu. Ale nyní je to naopak. Nejdříve rozhodujeme o rozpočtu a poté teprve o reformě. Ale jestli jsem to správně pochopil, eh, obdržel jsem e-mail od paní Volis, nejde zde eh, o e, reformu soudu, ale jde zde pouze o akutní přetížení soudu v současné době. A takže e, pokud to neschválíme, není to problém, je to pouze mandát pro vyjednávání. Nicméně, pokud jde o právní otázky, e, o, právní, o konkrétní reformy soudu, s tímto nemá co dočičení. A první Minulý týden eh, zpravodajka navštívila soud a vyjednávala, ale to je oddělená otázka. Takže eh, zdá se, že by zde eh, neměl být problém, i když se zdá, že ten postup je opačný než jindy. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Několik, takže to můžeme, můžeme o tom hlasovat. Můžeme hlasovat A blok. Takže en blok. Budeme hlasovat en blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Nikdo? Takže je to schváleno. Nyní se dostáváme ke zprávě Maštálka. Zvláštní opatření ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Někdo je proti? Zdrželi se? Takže je to schváleno. Další zpráva maštálka, eh, rybářská plavidla, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, nikdo se nezdržel, takže je to také schváleno. Nyní se dostáváme ke zprávě Karim. Máme problém, protože zde není zpravodaj, ale přesto můžeme hlasovat. Nevím, jestli to bylo dohodnuto. Můžeme v každém případě hlasovat o kodifikaci, takže budeme hlasovat o kodifikaci. Jde zde o životní prostředí, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pokud je o online hazardní hry, musíme to rozhodnout ještě před prázdninami? Nebo můžeme rozhodnout až poté? Sekretariát říká, že můžeme hlasovat. Má někdo něco proti? Nikoli. Takže a budeme hlasovat. Takže pozměňovací návrh 4, kde pro? Proti? Ten byl stažen. Předseda říká, to zde nemá napsané, ale dobrá. Pozměňovací návrh 1, kde pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 2 pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro? Proti? Ještě jednou pro? Proti? Já bych řekl, že je to přijato. Ale můžeme to zkontrolovat. Odpadá? Ano, odpadá. Jak to, že odpadá? Teď jsem to úplně nepochopil. Odpadá, pokud 4, 1 nebo 2 jsou přijaté. Ano, je to jasné, takže odpada. 6 eh, a 7, kde je pro? Proti? Přijato. Eh, pětka odpadá. Takže pokračujeme. Osmička pro. Proti. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Eh, dvě části. První část pro. Proti. Zamítnuto. A druhá část pro, proti, přijato. 36 paní Kastex pro, proti, přijato. 10 paní Lichtenberger, to padá. 11 paní Lichtenberger pro, proti, zamítnuto. 12 paní Lichtenberger pro, proti, zamítnuto. 13 paní Lichtenberger pro, proti, přijato. 14 paní pro, proti, přijato. 15 pro, proti, přijato. Dále 16 pana Borese pro, proti, zamítnuto. Dále kompromis číslo 1 pro, proti, ještě jednou, kdo je pro? Proti? První byla většina, takže přijato. Dále 20. Pana Mandrse, kde pro? Proti? Zamítnuto. Dále 22. Pana Borise, pro? Proti? Přijato. 21 padá, 23 pro, proti, zamítnuto, 24 pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dále 27. Pana se pro? Proti? To poslední byla většina, takže zamítnuto. Dále kompromis, kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dále 31 pro Proti? Ještě jednou, kdo je pro? 31, kdo je pro? Kdo je proti? První byla většina, takže přijato. Dále 32, kdo je pro? Proti? To první byla většina, takže přijato. 30, eh, to je vyřízeno. Eh, kompromis 4, kde pro? Pan kolega Manders. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych navrhnout eh, dílčí hlasování eh, tam, kde se praví o while respecting subsidiarity. Eh, myslím si, že jinak by to bylo trochu protichůdné, takže já bych chtěl požádat o dílčí hlasování první část a druhá část. Takže pokud první část bude schválena, my to můžeme podpořit. Jak navrhl kolega Manders, první část, kdo je pro? Proti? Takže eh, jak to je? První část, kdo je pro? Kdo je proti? Takže je to přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Takže jak to je? Ještě jednou. Takže jsme u druhé části. Kdo je pro druhou část kompromisu 4? Kdo je proti? Jedenáct proti. Takže teď jsme schválili něco, co nemá smysl. Uh, protože jsme schválili tu část, kterou pan Mandr chtěl vymazat a máme ten zbytek. Takže jsme zamítli obojí. Dobrá, takže pokud jsme zamítli obojí, není to problém. Takže nyní stanovisko jako celé. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Nikdo se nezdržel, takže stanovisko je schváleno. Děkuji. Takže to jsme také vyřídili. Ah, A jo. Stop. sekretariát. Stop. Sekretariát právě poukazuje správně na jednu věc, že nemůžeme takto postupovat. protože to znamená, že musíme hlasovat o dalších eh, pozměňovacích návrzech. Takže 34. Kdo je pro 34? Kdo je proti? To poslední byla většina zamítnuto, takže 33. Eh, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 35. Pan Paxas pro? Proti? Zamítnuto. Takže ještě jednou o stanovisku jako celku, kde pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Dobrá, děkuji. E, dále právní základ, to jsme všechno vyřídili. Kodifikaci jsme vyřídili, Karima jsme vyřídili, takže nyní se dostáváme k neveřejné schůzi. Přerušuji schůzi na dvě minuty, abychom to technicky upravili.